písemné prohlášení 4 lomeno 2015, které se týká zavedení Evropského roku pro boji proti násilí páchaném na ženám. E, toto bylo předloženo kolegou Tarabelou a 14 dalšími poslanci a toto usnesení získalo 413 podpisů našeho parlamentu, což znamená většina poslanců parlamentu. E, toto usnesení bude dnes zveřejněno v zápise z naší schůze a bude předáno všem adresátům. Ve středu podle článku 78 jednacího řádu společně s předsedou rady podepisovat pět právních aktů, které byly přijaty řádné.